a hlasujeme eh, zítra ve 12 hodin. Eh, dalším bodem našeho pořadu je, a nyní přejdu do polštiny, je to budoucnost dohody Safe Harbor v kontextu kauzy týkající se Národní bezpečnostní agentury USA. NSA Um, Rád by vás, eh, kolegové, informoval, že tato debata neumožňuje otázky v rámci postupu modré karty a proto vaše žádosti o slovo nebudou e, připuštěny. Rozpravu zahájí pan ministr Korkula s jménem eh, rady. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, v uplynulých šesti měsících jsme byli konfrontováni eh, řadou eh, eh, zneklidňujícího prosakování mediálních zpráv a obvinění týkajících se tajných amerických programů sledování, které mají dopad na soukromí a osobní data evropských občanů. Ehm, vyzrazování informací o těchto programech sledování provozovaných americkou na, agenturou národní bezpečnosti NSA, pochopitelně eh, vyvolaly celou řadu vážných obav. Evropské instituce eh, reagovaly různým způsobem na tato obvinění. Samozřejmě, že vy jste si ustavili eh, svůj vlastní vyšetřovací výbor, který, pokud vím, zanedlouho podá svou zprávu. A současně Ad hoc pracovní skupina EU-USA o ochraně dat byla ustavena a ta bude zkoumat právní e, e, rámec aktivit amerického sledování a e, jejich dopadu na osoby žijící v Evropské unie. unii. Zpráva byla vydána 27. listopadu loňského roku. Komise eh, rovněž eh, vydala eh, sdělení v listopadu o obnově důvěry ehm, v datové toky mezi USA a Evropskou unii. Pokud jde o specifickou otázku bezpečného přístavu, tak to je otázka komise, protože se jedná také o rozhodnutí komise je součástí eh, eh, jejich povinností eh, podávat zprávy o této věci. Nedávno také přišla se sdělením o fungování rozhodnutí o tzv. bezpečném přístavu Safe Harbor. V rámci prvního kroku komise plánovala hloubkovou diskusi o této, zprávy, o této zprávě mezi zástupci členských států v rámci výboru podle článku 31. Toto bude Eh, eh, začátek revize fungování systému bezpečného přístavu a domníváme se, že tento dalekosáhlý proces revize bude obsahovat i otevřenou konzultaci a debatu eh, jak v parlamentu, tak na úrovni rady. Zpráva pracovní skupiny EU-USA o ochraně osobních dat ukazuje, že americké právo obsahuje řadu právních základů, které umožňují eh, zhromažďování a zpracovávání osobních dat ve velké míře. Tato data jsou pak přenášena do USA a jsou zpracovávána agenturami sídlícími v USA. Rozhodnutí o, o bezpečném přístavu v příloze 1 eh, stanoví, eh, že aplikace principu eh, soukromí eh, eh, připouští určité výjimky v opodstatněných případech. Komise ve svém sdělení konstatuje, že zatímco výjimečné zpracovávání dat za účelem národní bezpečnosti je v rámci rozhodnutí bezpečného přístavu uznáno tak eh, transfer eh, dat do USA v eh, širokém měřítku v rámci komerční spolupráce nebyl v době schvalování bezpečného přístavu povolen. A sdělení komise uvádí 13 doporučení na zlepšení fungování eh, režimu bezpečného přístavu. Pokud jde o přístup amerických orgánů k mm, údajům přenášeným v rámci bezpečného přístavu, tak eh, je nutno zmínit zejména tři prvky. Za prvé, zásady proporcionality a eh, nutnosti musí být dodržovány. To znamená řešit případné eh, rozdíly v chápání amerického a evropského chápání toho, co je proporcionální a co je nutné eh, pro účely národní bezpečnosti. Také to znamená eh, vyřešit určité rozdíly v nakládání amerických občanů a neamerických občanů. To znamená, ještě jednou opakuji, řešit rozdílné zacházení ehm, amerických orgánů s americkými občany a neamerickými občany. Dále je nutno říci, že určité pojistky ehm, obsažené v americkém právu se vztahují pouze na americké občany. Rada zdůraznila svou podporu pro tyto dva ehm, body předložené komisí. Je zapotřebí Eh, rovného nakládání s americkými a evropskými občany. Je nutno uznat právo soukromí pro eh, evropské občany stejně tak jako pro americké občany. A také je zapotřebí eh, zvýšit proporcionalitu a princip nutnosti shromažďování údajů. Jak víte, v USA probíhá revize fungování programu sledování a my velmi doufáme, že i tyto naše připomínky budou eh, vzaty na zřetel. Třetí bod eh, který nadnesla komise, je potřeba eh, větší transparentnosti přenášených údajů, ehm, které tedy jsou zhromažďovány v USA. Zpráva pracovní skupiny pro komunikační technologií, která byla ustavena prezidentem Obamou, obsahuje řadou, řadu doporučení v tomto směru. Komise nyní zvažuje se dále, dále navazovat kontakty s USA ve snaze dosáhnout určitých zdokonalení v oblastech, které eh, upřesnila ve svém sdělení. Výzvou jsou nadále praktiky Národní bezpečnostní agentury, ale doporučení komise řeší i jiná témata, eh, pokud je o fungování systému bezpečného přístavu. Domníváme se, že toto je správný postup. Bezpečný přístav je rozhodnutí komise na základě směrnice o ochraně osobních dat z roku 1995. Spadá to do příslušnosti komise, nikoli rady, a tudíž spadá do její příslušnosti také novelizovat, upravovat nebo pozastavit e, její platnost. V sázce jsou důležité aspekty. Na jedné straně toto vše se týká shromažďování zpravodajských informací zahraničním státem, který je naším nejdůležitějším strategickým partnerem. Na straně druhé musíme přijímat opatření, abychom chránili právo na soukromí a ochranu osobních dat občanů EU. Eh, tudíž eh, tyto otázky můžeme vyřešit pouze dialogem a eh, využíváním všech příležitostí k diskusi a zejména povzbuzujeme komisi, aby nadále pokračovala v konstruktivním a širokém dialogu s americkými úřady eh, o těch bodech, které eh, jsme identifikovali jako naléhavé. Děkuji vám za pozornost. Minister, děkuji. Děkuji, pane ministře, a nyní paní místo předsedkyně Reding. Děkuji, pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci. Měli jsme možnost eh, projednat dopady eh, odhalení o NSA při řadě přijetostí, jak eh, zde v tomto parlamentu, tak ve výboru Libe. A tyto výměny názoru byly velmi užitečné. A já se těším na důležité závěry z vyšetřování ve výboru Libe. A je důležité hovořit jedním hlasem vůči našim americkým partnerům a zajistit, že ochrana osobních údajů je řádně řešena při této diskusi se Spojenými státy. Setkání s americkými orgány, návštěva eh, delegace Evropského parlamentu v USA a práce odvedená členskými státy s ad hoc skupinou expertů, eh, to, bylo, to byly příležitosti zdůraznit naše společné obavy. My jsme hovořili jedním hlasem, komise i parlament. A bylo to takto také vnímáno ve Spojených státech a to je důležité. A také to bylo přijato ve Spojených státech, že je třeba obnovit důvěru v našem transatlantickém vztahu a v přenosu dat přes Atlantik. A to bohužel bylo narušeno. Jak předsednictví již uvedlo, bezpečný přístav je důležitou dohodou a systémem v tomto kontextu je v odpovědnosti komise a řeší přenos osobních údajů z EU do pro společnosti ve Spojených státech. A cílem tohoto systému, který byl vytvořen v roce 2000, bylo zajistit, že naše práva jsou chráněna eh, vždy podle norm EU a také takto zajistíme výhody pro podnikání, kdy tato data jsou zpracovávána ve Spojených státech. Existují nedostatky a komise řeší tyto nedostatky. Jak bylo požadováno Evropským parlamentem, analyzovali jsme bezpečný přístav a 27. listopadu jsme vydali naši analýzu a řekli jsme jasně, že bezpečný přístav asi není pokaždé tak bezpečný. A z důvodu nedostatku transparentnosti a nedostatečné aplikace dohody Safe Harbor na straně americké, některé společnosti v praxi nesplňují podmínky tohoto systému a to má negativní dopad na práva jednotlivců a může to vytvářet eh, neoprávněnou konkurenční výhodu pro tyto společnosti v jejich eh, soutěži s evropskými společnostmi, které působí na stejném trhu. Také bereme velmi vážně rizika, kdy se safe harbor může stát eh, cestou pro přenos osobních údajů a usnadní přístup bezpečnostním orgánům USA k širokým programům sledování. A i když zde jsou připuštěny omezení z hlediska e, národní bezpečnosti, je třeba také respektovat zásadu proporcionality a potřebnosti. A masivní sbírání osobních údajů z od kteréhokoliv orgánu bez podezření určitě není přiměřené a určitě není nezbytné. A já jsem zcela jasně řekla našim americkým partnerům, že tato otázka musí být řešena uspokojivým způsobem, pokud máme zajistit, že dohoda Safe Harbor bude pokračovat. Tyto subjekty musí mít jasno a je třeba mít důvěru, že pokud jsou údaje předávány do Spojených států, nebudou předmětem běžného screeningu ze strany NSA, protože účelem bezpečného, dohody bezpečný přístav bylo poskytnout těmto datům z EU vysokou míru ochrany, které vyplývají z zákona ve Spojených státech, aby bylo možné splnit normy EU v oblasti ochrany osobních údajů. Takže v kostce Safe Harbor má být ostrůvkem ochrany osobních údajů podle pravidel EU ve Spojených státech. Sdělení parlamentu a rady o fungování dohody Safe Harbor definuje 13 klíčových bodů, které jsou nezbytné pro zajištění kontinuity ochrany osobních údajů podle norm EU. A komise předložila konkrétní doporučení ve čtyřech hlavních oblastech pro zlepšení a jsou nezbytná, nezbytně uplatnitelná v EU e v oblasti transparentnosti, možnosti efektivních opravných prostředků, efektivní vynucování a omezení přístupu z hlediska veřejných úřadů. Existuje 13 bodů a americké úřady mají před sebou seznam úkolů. A já věřím, že vše splní a že podstatně zlepší celý systém. První průzkumné jednání s americkými orgány by mělo proběhnout v Bruselu v blízké době. Americké ministerstvo obchodu a Federální obchodní komise, se kterou jsem důkladně jednala na toto téma, by měly zlepšit fungování a vynucování dohody Safe Harbor. A národní bezpečnostní výjimka v dohodě Safe Harbor musí fungovat v zuženém a jasném systému. A je tam, kde je to podle platných norem přiměřené a nezbytné. Pokud je o tok dat, tak je jasně řečeno, že opravné prostředky musí být definovány a musí být uplatňovány velmi záhy. A potom budeme schopni opět vyhodnotit fungování systému Safe Harbor podle splnění těchto doporučení. A tento širší proces hodnocení zahrne otevřenou konzultaci a rozpravu v Evropském parlamentu. Vážení poslanci, to, že bude bezpečný přístav ještě bezpečnější, by nás měl odvádět z našeho důrazu na ochranu, na reformu ochrany osobních údajů. Důrazný legislativní rámec stanovící jasná pravidla, který je vynutitelný i když jsou data přenášena a zpracována v zahraničí, je povinností víc než kdy jindy a poskytne právní jistotu pro datové subjekty i pro společnosti. A proto chci poděkovat těm, kteří zde v parlamentu pracovali na reformě ochrany osobních údajů velmi usilovně. Parlament schválil velmi důrazný text, který jasně dává najevo rozhodnost Unie. Společně musíme vyvinout tlak na radu, aby urychlila svou práci tak, aby jednání mohla být zahájena a dohoda mohla být uzavřena v souladu s, se závěry Evropské rady. A jsem velmi vděčná řeckému předsednictví, že příští týden dojde k neformálnímu jednání rady, která toto položí na stůl. Děkuji vám mnohokrát, paní Reding, a než zahájím rozpravu, ještě jednou vám chci kolegové připomenout, že tato rozprava nepočítá ani s modrými kartami, ani s postupem Catch the Eye, a tudíž je omezena pouze vždy na jednoho zástupce za každou politickou skupinu. Začneme s místopředsedou EPP Manfredem Weberem. Tři minuty. Milý předsedo, eh, paní místo komise, zástupci rady, dnešní diskuse ukázala, že jako Evropský parlament nepřestáváme zaobírat se touto záležitostí. Chceme, aby diskuse pokračovala. NSA to je signál vůči našim občanům, ale také vůči našim americkým přátelům. Politický omen je přitom jasný eh, to, co se stalo s NSA, bylo pro nás dříve nepředstavitelné. Začalo se to srovnávat s Ruskem a Čínou, ale my se musíme uvědomit, že Američané jsou naši přátelé a proto si musíme uvědomit, jak bychom společně měli zacházet spolu naše komisařka ve Washingtonu nalezla správná a jasná slova a náš vyšetřovací výbor zde ve výboru a také jasný tlak našich členských států vůči USA bude jistě mít své účinky. Musíme mít zaručené standardy a musíme uvažovat také v legislativní úrovni, co můžeme dělat a na tom pracujeme. A my musíme na Washington vyvíjet tlak, musíme vyvíjet tlak na naše partnery, protože právě ve vzduchu vysí otázka, zda USA zůstávají eh, bezpečným přístavem, či zda už jim nejsou. Safe Harbor to byla zásada vnitřního trhu, vzájemný respekt před eh, standardy v oblasti ochrany osobních údajů v současné době pracujeme na zákoně o těchto osobní, o ochraně osobních údajů, ale budeme muset, moci zrealizovat jenom z poloviny, nebudeme-li mít opět tento safe harbor. A proto chceme-li prosadit eh, tuto zásadu v evropském právu, musíme rozhodně Safe Harbor podrobit přísné zkoušce, protože digitalizace teprve začíná. V příštích letech a desetiletích poznáme, že kompletně změní náš život. A Druhá věc, proč chceme vypovědět tento safe harbor, bezpečný přístav je, že jako Evropané to míníme vážně se změnou partnerství, že Washington musí dát výhybku, že musí začít nově uvažovat a musíme ozřejmit, že my již nebudeme akceptovat, aby občané neboli spotřebitelé budou rozděleni na dvě třídy, američani a, a Evropané jako občané druhé třídy. A chci také podpořit paní komisařku, aby jsme umožnili vznést žalobu proti USA ze strany jednotlivců. Eh, dámy a pánové, Evropská lidová strana chce partnerství, chceme úzké partnerství se Spojenými státy americkými, ale tím, že vypovíme smlouvu o bezpečném přístavu, můžeme uvést v život nové partnerství, které si skutečně zaslouží on, přízvisko přátelství. Děkuji, pane Webre, a nyní eh, eh, jménem socialistů a demokratů má slovo pan Claude Moráš. Pane předsedo, navazuji na eh, předchozí projev a mm, řekl bych, že pokud existuje symbolický a praktický aspekt parlamentního eh, eh, zkoumání tohoto sledování, tak to musí být bezpečný přístav, protože se dotýká evropských občanů, komerčních, podnikatelských aktivit, to znamená, má praktický a symbolický význam a e, naším problémem je problém důvěry mezi USA a EU a e e, je tady na, na snadě, co musíme řeš, řešit. Bezpečný přístav je symbolem toho, o co jde v tomto přeskumu a symbolem úkolu, který stojí před námi. V rámci vyšetřování nebo vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu Eh, jsme odvedli mnoho práce v uplynulých měsících a doporučení pozastavit rozhodnutí Safe Harbor a eh, zajistit eh, nový mechanismus, který bude odrážet naše vysoké standardy ochrany osobních dat a soukromí v EU, e, tak e, to, co řekl pan, Weber, e, bylo velmi správné, totiž první a druhý stupeň ochrany co je na tom bezpečném přístavu tak symbolické a praktické? Za prvé hovoříme o slabinách a nedostatku e, informací. To jsme viděli během vyšetřování. E, jasné důkazy e, podniku nebo agentur, které nedodržují standardy, nedostatečné postupy vyšetřování na straně amerických orgánů a také nedostatečná odpovědnost podniků. To jsou důkazy eh, data shromážděná od občanů Evropské unie. Jsou podrobována velmi nízkým standardům ochrany, protože USA má mnohem nižší standardy ochrany než EU. Bezpečný přístav neposkytuje evropským občanům žádnou ochranu eh, před eh, Národní bezpečnostní agenturou a jejím eh, sledováním. Musíme požádat komisi, aby eh, zvážila, zda elektronické sledování ze strany EU USA neznamená porušení dohody Safe Harbor. Komise již konstatovala určitá pochybení v tomto ohledu a možná, že dosavadní doporučení nejsou dostačující, protože e, to nepřináší skutečné závazky e, pro USA sjednat nápravu. A chtěla, chtěl bych ještě komisi říci, že je důležité, abychom e, my i vy, komise i parlament promlouvali jedním hlasem. To je podmínka, abychom vytvořili či obnovili důvěru našich občanů a i našich úřadů v Spojené státy státy, protože konec konců výměna eh, eh, údajů mezi námi a USA je důležitá otázka. Děkuji a nyní paní Intveld za eh, skupinu ALDE. Prosím dvě minuty. Děkuji, děkuji pane komisařko za vaše návrhy, za vaši práci. Je to dobré, ale nestačí to. My víme po řadu let, ještě předtím, před odhalením pana Snowdena, že Safe Harbor je vadný a že poskytuje pouze symbolickou ochranu. Neposkytuje žádnou ochranu pro evropské občany, pouze eh, právně kryje společnosti, která, které zpracovávají údaje. S tím, že se poruší pravidla EU. A my jsme nechtěli dělat problémy pro tyto společnosti mezi eh, dvěma soudními jurisdikcemi, které byly v konfliktu. A po řadu let jsme žádali od komise, aby předložila řešení, ale komise nejednala. A to slavné hodnocení e, dohody nebo systému Safe Harbor vlastně bylo spožené o dva roky tak proč ještě to zdržovat? Proč dávat víc ča- více času komisi a Spojeným státům, aby nalezli řešení? Víme, že to nefunguje. A já už jsem ztratila trpělivost s těmito společnostmi. Po řadu let jsme tolerovali situaci, aby ty společnosti um, měly dostatek klidu a místo toho tyto společnosti masivně lobují a snaží se rozmělnit zásady ochrany osobních údajů. A snad tato situace vyvolá pocit eh, naléhavosti pro Evropskou komisi a pro společnosti, aby začaly hledat seriózní řešení na čase, aby Evropský parlament a Evropská komise se zastali práv a ochrany občanů jako jednotlivců, kteří mají přednost před mezinárodními vztahy a i mezi obchodními zájmy a já to říkám s bolestí v srdci, protože jsem tržní liberálko, ale společnosti se musí postavit čelem ke své odpovědnosti. Tady, paní komisařko, očekávám, že komise přeruší platnost dohody se Harbor dnes a nalezneme adekvátní řešení velmi brzy, ještě před volbami. Děkuji mnohokrát. A nyní na minutu a půl pan Albrecht za zelené. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane komisaři, vážená, vážený pane náměstku. Odhalení pana Snowda ukazuje, že potřebujeme lepší ochranu osobních dat. A to, jak obchod s daty a naše spravodajské služby pronikají do našeho soukromí je, je, a naše životy dnes je naprosto neslíchané nechutný. Miliony občanů a spotřebitelů si, si na to stěžuje, ale ani jediná vláda nepodniká krok, aby to za, zastavila. A ani zde nedochází k žádným důsledkům. Místo toho hlas Google Eric Schmidt považuje soukromí za anomálii a chce, abychom se rozloučili se, se soukromím a ochranou osobních dat. Americké internetové společnosti ze Silicon Valley úspěšně lobují proti veškeré regulaci jejich sběru dat ve Washingtonu DC. A tady v Evropě je prostě ignorují. Používají rozhodnutí se v a vyhýbají se vynucování práva ze strany evropských občanů. Musí to skončit, kolegové, a Evropský parlament má pravomoc to učinit. My jsme zdůrazňovali přijetí společné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů v Evropě po dobu dvou let. A naše kolegové v radě ministrů dlouze debatovali bez snahy dospět k efektivní ochraně soukromí. A velcí podnikatelé v oblasti dat pěkně poděkují a evropští občané a spotřebitelé ztrácí důvěru ve své vlády a ne, které nechrání jejich základní práva. Milí kolegové, pokud nezastavíme obcházení evropských pravidel americkými společnostmi schvalováním této legislativy a nevyvineme tlak na Spojené státy, také tím, že zrušíme rozhodnutí Sejvádu. Ne, že ztratíme svrchovanost Evropské unie, ale také přijdeme o voliče, kteří zůstanou doma, protože od nás nečekají, že budeme chránit jejich zájmy a soukromí. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Cornelia Ernst za eh, sjednocenou levici. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Jak to vlastně má vypadat s našimi vztahy nadále s USA? Chceme, a to se ptám paní komisařky, vystupovat jako suverénní partneři vůči SA a moci zažalovávat naše práva, nebo budeme hrát za ty velké bratry? Na tomu se směje celá Amerika. Samozřejmě, bezpečný přístav je jako zásada velice dobrá věc, ale v realitě je to fraška, absolutní fraška, e, protože nezávislá kontrola e, je vlastně pouze na papíře. Třetina podniků nemůže vůbec nic dělat, není tady žádná transparentní kontrola, není možné se odvolat. Návrhy komise byly možná dobře míněny, ale vůbec nedostačovaly, čili špatná cesta. Potřebujeme vysoké standardy v oblasti ochrany osobních údajů, naprosto transparentní systém kontroly, safe harbor, nebo ať se tomu říká jakkoliv, musí být závazně zapsány v dohodě a nemůže to blokovat USA. Nemůže to být blokováno USA, protože to se přece děje. To, co my tady rozvíjíme, blokují USA a nehneme se z místa. USA musí, a to musíme naprosto jednoznačně říct si, přestat s špehováním milionů evropských občanů. nemohou být nazíráni jako divá zvěř, když cestují do USA. Očekávám tedy, že Komise z ohledu respektování zásad a práv všech 50, 500 milionů občanů se bude odpovídajícím způsobem konat. A nyní paní Savela za EFD. Mr. President, i will be provocative. Děkuji, pane předsedo, budu provokativní, ale vraťme se do skutečnosti. Národní vlády a jejich bezpečnostní agentury jsou nadány eh, eh, povinností ochraňovat své občany a eh, důvod proč se těšíme této vysoké úrovni ochrany v EU a USA, je právě díky mechanismu bezpečnosti bezpečnosti nebo bezpečnostnímu mechanismu. Nechci tím eh, říci, že základní občanská práva by měla být eh, ohrožena. Naopak, eh, tyto programy zajišťují opak, protože chrání soukromí občanů. Chtěla bych, aby si všichni vzpomněli na útoky v Bosnu během tamního maratonu. Kdyby nebylo bývalo bezpečnostních kamer, tak by eh, teroristé, eh, kteří to spáchali, nebyli nikdy identifikováni. Evropa je eh, liberální demokracií a pokud jde o bezpečnostní aktivity, které jejich cílem je ochrana našich občanů, tak tyto musíme podporovat. Děkuji. Musím všem řečníkům připomenout, že eh, nemůžeme připustit modrou kartu. A posledním eh, řečníkem za nezařazené je pan Ernhauser. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Ještě si dobře vzpomínám na 90. léta. Tenkrát eh, došlo v internetu k velkému posunu v oblasti komercializace a vzniklo protihnutí hnutí které formulovalo v svobodný postekonomický internet. Byla to určitá utopie, to je správné, ale z té utopie nic nezbylo. Naopak vznikla dystopie. A když se podíváme na všechny ochranné mechanismy, které máme i v dohodě o bezpečném přístavu, vůbec nefungují. Eh, nedostáváme se ku předu s reformami. Naopak rada, členské státy a částečně blok, eh, komise to blokují. Co potřebujeme je odhodlanost. Potřebujeme evropský akční plán, potřebujeme reformy v oblasti zpravy internetu, v oblasti ochrany údajů a potřebujeme také lepší jednání eh, a lepší konání v demokratické kontroly aktivit tajných služeb. Nepotřebujeme to zítra, ale teď hned. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a nyní požádám paní místo předsedkyně Evropské komise Vivian Redding, aby ukončila tuto rozpravu. Děkuji, pane předsedo, vážné poslankyně, vážní poslanci, já jsem vaše sdělení pochopila. A určitě jste pochopili, že tak, jak bylo požadováno Evropským parlamentem, jsme analyzovali režim Safe Harbor a na základě práce skupiny ad hoc a našich jednání s evropskými podnikateli jsme také zjistili nedostatky. A já souhlasím s tím, co říkáte o těchto nedostatcích a to jsou také závěry, ke kterým jsme my dospěli. A na základě těchto závěrů komise předložila 13 konkrétních doporučení které se vztahují ke všem aspektům systému. Transparentnost, opravné prostředky a vynucování a přístup pro národní bezpečnostní potřeby. To je těch 13 způsobů, jak zlepšit fungování systému Safe Harbor. A těch 13 požadavků je nyní na stole americké vlády a je to seznam úkolů. A je na americké vládě, aby seznala vážnost těchto obav. A dnešní rozprava dnes nám pomůže, abychom podstoupili o krok dále na této cestě. A ta řešení by měla být definována do léta 2014, to navrhla komise, a potom bude na kolegiu, aby zjistilo, jakým způsobem bylo byla řešení aplikována a rozhodlo. Ale určitě budu pana předsedu kolegia informovat a budu informovat i celé kolegium o dnešní rozpravě. Děkuji, paní komisařko. A nyní požádám o závěr pana ministra Kurkulase za radu. Pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, jediný způsob, jak řešit otázku v této diskuse, je dialogem se Spojenými státy. Podle rozhodnutí Safe Harbor naše odpovědnost je na komisi. A já bych se velmi přimloval, aby komise poskytla dostatek času a důvěry, aby mohla jednat. Podobně jako parlament, rada bude bedlivě sledovat kroky komise, pokud jde o rozhodnutí Safe Harbor. A řada obav, které zde zazněly v parlamentu, jsou oprávněné, ale musíme umožnit komisi a americkým orgánům, aby dostatek času pro řešení této otázky. Během několika měsíců skupina pro vyhodnocení technologie a zpravodajské problematiky vytvořené prezident Obamou přednese zprávu a váš parlament od, odhlasuje výsledky vyšetřování výboru Libe. A my nyní musíme umožnit dostatek času, aby byly podniknuty příslušné kroky, abychom mohli vyřešit tyto problémy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane ministře. Debata je u konce a nyní se přesouváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Další bod je prohlášení komise a rady občanství EU na prodej. Ještě jednou požádám pana ministra Korkulase, aby promluvil za radu.